silnou evropskou demokracii. A tento parlament je základem této budoucí silné evropské demokracie. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové, rozprava je tímto ukončena. Dovolte mi prosím, abych vám sdělil stručnou záležitost, na níž mě upozornilo několik kolegů. Eh, eh, co se týče na, na eh, velvyslanectví Spojených států v Bengázi došlo k atentátu a Spojené státy ztratili několik spolupracovníků, kteří tam byli zavražděni. Chtěl bych z tohoto místa tento teroristický akt vysloveně odsoudit a vyslovit naši účast spojené, vládě Spojených států amerických. Děkuji vám mnohokrát. Kolegyně a kolegové, začneme tedy s hlasováním. K jednacímu řádu, prosím, máte slovo. Já chci jenom podpořit, eh, co řekl náš eh, pan předseda, že vyjadřujeme velice hlubokou soustrast americkým občanům v souvislosti s teroristickým útokem na konsulát v Bengázi a jistě bychom měli také eh, říci, že odvážní Libijci si rozhodně nezaslouží takovéto útoky, které provádí jenom hrstka fundamentalistů. Milí kolegové, milé kolegyně, v pondělí 10. září došlo k doporučení výboru parlamentu, které bylo tedy předloženo další doporučení výboru pro zemědělství a Eh, eh, neuplatnily se žádné námitky pro obě tato doporučení během stanovené lhůty 24 hodin, takže v souladu s jednacím řádem to jsou doporučení, která platí nyní jako přijata s účinností od 11. září a tato rozhodnutí budou odpovídajícím způsobem zveřejněna v zápisu z tohoto zasedání. Prosím. Pane předsedo, Dovolte, abych jako předseda delegace Evropského parlamentu se Spojenými státy a především v přítomnosti velvyslance Spojených států k Evropské unii a